Já doufám, že celý návrh bude zítra podpořen při hlasování. Děkuji. Ladies and gentlemen, the debate. A děkuji, dámy a pánové, tímto končím diskuzi. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Point... Uh- Dalším bodem na pořadu jednání je návrh usnesení o technických požadavcích a správních postupech týkajících se letového provozu. Jménem výboru pro dopravu a cestovní ruch má slovo Brian Simpson, zpravodaj. Pane předsedo, já jsem předsedou výboru a bylo na mě, abych formálně předložil usnesení které schválil výbor pro dopravu a cestovní ruch. Jde o odmítnutí návrhu komise pokud jde o e, letový provoz a, a pracovní dobu posádek. Já jsem měl trochu jiný názor než výbor, nicméně já formálně předkládám tento návrh z našeho výboru. Mnohokrát děkuji. Za komisi bych chtěl dát slovo komisaři Kalasovi. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, návrh komise ohledně omezení doby letu není typickým legislativním návrhem. Je to bezpečnostní nařízení. Bylo to schváleno příslušným regulačním výborem se složeným ze zástupců členských států 12. července 2013 a to e, drtivou většinou. Evropská Agentura pro bezpečnost provozu měla vytvořit bezpečnostní eh, pravidla. Můj osobní názor je takový, že bezpečnostní nařízení by nemělo být předmětem politické diskuse. Myslím si, že by se tím měli zabývat eh, příslušní zmocnění odborníci. Když jednáme s našimi partnery v zahraničí a ta jednání jsou docela složitá, zvláště se zeměmi směrem na východ a na jih. Tyto země vždy nebo respektive my žádáme, aby v těchto jednání s těmito zeměmi byly vyloučeny politické aspekty, tak abychom mohli konstruktivně rozhodnout, tak bych chtěl určité věci vysvětlit k tomuto nařízení. Za prvé, co se týče bodu odůvodnění 5 navrženého nařízení, členské státy mohou u svých kontrolorů uplatňovat eh, opatření, která, jsou, eh, která je více chrání, než jak je tomu v nařízení, a to na žádost členských států a po splnění příslušných postupů, pokud se tedy splní eh, ekvivalentní bezpečnostní stupeň ochrany. Dále. Byla vytvořena celá řada pravidel týkající se pohotovostní služby a jde o to, aby ně, nikdo uh, eh, z posádky nemusel být vzhůru déle než 18 hodin. A mm, my jsme vlastně se snažili ty specifikace formulovat tak, aby nikdo skutečně nebyl v takovéto službě déle než 18 hodin z hůru. Pokud jde o noční lety, komise požádá EASu, aby v certifikačních specifikacích předepsala, že letecké společnosti budou muset uplatňovat eh, zprávu o rizik souvisejících s únavou u eh, nočních letů delších než 10 hodin. A dále zúčastněné strany, které zastupují posádky, budou i nadále zapojeny do jakékoliv další práce na omezování eh, leto, eh, letové doby. Evropský parlament samozřejmě se může rozhodnout, eh, zda vetuje takovéto nařízení a zda tedy ponechá v platnosti národní právní předpisy. Letové doby nejsou úplně neregulovanou otázkou. Komise každopádně bude respektovat vaše rozhodnutí. Děkuji vám a nyní má slovo pan Groš. Pane předsedo, Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Nejdříve dvě připomínky. Chtěl bych nejdříve poděkovat těm, kteří se zabývali eh, tímto tématem, které z technického hlediska určitě není jednoduché. Děkuji za to, že jsme dostali eh, odpovídající informace a díky tomu jsme mohli odpovídajícím způsobem jednat. Děkuji také kolegovi Saide Kadravimu, který se do dnes snažil vyjasnit některé věci, aby otázky, které v některých politických skupinách byly oprávněné kladeny, aby byly zodpovězeny. Myslím si také, že projev komisaře na některé otázky odpověděl. My v EPP máme jako hlavní prioritu bezpečnost a nedovolíme, aby nám někteří vytýkali, že eh, jsme prodlouženou eh, rukou lobby nebo průmyslu. My chceme především bezpečnost pro personál a pro cestující. Eh, cokoliv jiného je špatně. A to se odráží ve všech našich iniciativách. Návrh komise po přeskoumání je podle našeho názoru pokrokem oproti tomu, co máme dnes. Ehm, možná se tam eh, nedosahuje všeho, eh, čeho jsme dosáhnout chtěli, ale je to pokrok. Takže tvrdit to, že pokud bychom schválili toto nařízení, potom by to byl krok špatným směrem, to není úplně správné. To je pro nás eh, ten nejdůležitější argument. To vyjasnění, které dnes komisař uvedl, znamená také v našich očích, že to, co je v dnešní době ehm, přísněji regulováno v členských státech, se nebude rušit. To je velice zásadní. A takováto opatření jsou vždy důležitá. Opatření je vždy nutné dělat eh, ve spolupráci s dotčenými lidmi, s dotčenými stranami. Doufám, že v budoucnosti eh, budeme mít objektivní dialog a nikoli dialog, eh, ve kterém dochází ke zkreslování pravdy, tak jak na to někteří poukazují ukazovali. Děkuji. Další řečník je pan El Quadraji na tři minuty. Já děkuji, voorzitter. Dě- Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo komise, vážení kolegové, úvodem bych chtěl říci, že plně chápu, o jak komplexní problematiku se zde jedná a všechno to, co s tím souvisí. Nicméně, když se zcela klidně a rozumně pokusíme podívat na fakta, eh, musíme dospět k určitým závěrům. Ano, hodně se hovořilo o celém tom postupu, byla tady velmi kritická slova, ale je to výsledkem nařízení, která tento parlament schválil před nějakou dobou. My jsme v té době jasně řekli, že technické záležitosti tohoto typu by měli řešit techničtí experti, jsem eh, e na tom pracovala tři roky, následně se toho ujela komise, proběhly konzultace se zainteresovanými subjekty a padlo příslušné rozhodnutí. Schválili to experti členských států a my nyní zde máme tady tuto eh, služku a teď to schválíme či neschválíme. To je naše volba. Během posledních několika týdnů jsme si k tomu vyslechli mnoho eh, ano, zaznělo tady hodně kritických hlasů, já chápu některou tu kritiku, která zde zaznívala. Nicméně, co se týče toho obsahu jako takového, a pan kolega Brian Simpson to řekl jasně, když si objektivně porovnáte to, co máme na stole nyní, na jedné straně, a na druhé straně, jaká jsou národní bezpečnostní pravidla, tak v 95% případů zjistíte, že se dostáváme do lepší situace či do situace totožné s tím, co máme dnes. Neměli bychom to srovnávat s vnitrostátními eh, pravidly, regulemi, ale spíše s tou aktuální situací, jaká je. My tady mm, mluvíme o kolektivních smlouvách a o podobných ustanoveních kde může být nastaven lepší režim. Je dobré, že pan komisař zde dnes večer zopakoval, že stávající režimy eh, sociální legislativa či legislativa upravující bezpečnost práce a podobně, takže všechny tyto postupy jsou náležitě dodržovány a že bychom měli zajistit více bezpečnosti, než máme nyní. Hmm ta doložka, kde se hovoří o tém 18-hodinovém limitu, to je velice důležité, také ta část upravující eh, noční lety. Toto vše je velmi dobrý základ, na které můžeme během nadcházejících let stavět ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty a stranami. Takže já vám děkuji a eh, moje můj návrh je, abychom nepodpořili návrh zamítnutí, ale abychom naopak podpořili návrh komise. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za jeho projev. Pro mě to vůbec nebylo lehké. Když jsem poprvé slyšela o tomto tématu, byla jsem trochu skeptická. A také jsem se ptala, za to, co bylo schváleno v roce 2008, a bylo správné, tedy specifická, specifický výbor v rámci EASA. A já jsem se tím eh, detailně zabývala, měli jsme slyšení ve výboru pro dopravu. Hovořila jsem také s celou řadou pilotů a s odborovými svazy pilotů a dozvěděla jsem se, že tento návrh je dobrým kompromisem a zasloužil by si podporu. Já bych eh, chtěla říct si následující. Ve slyšení jsme slyšeli, že maximální noční doba letu nemůže být více než 10 eh, eh, hodin. Ehm, teď se zde hovoří o 11 hodinách. To je více než 9 hodin v USA a 10 hodin eh, v současnosti. Když se podíváme ale na USA, je tam skutečně mnohem kratší doba odpočinku. Především při mezi kontinentálních letech. Myslím si, že je možná lepší mít těchto 11 hodin doby práce, ale poté delší odpočinek. A takže já se domnívám, že tento návrh, jak ho máme před sebou, skutečně představuje velké zlepšení oproti statusu quo v celé řadě členských států a také oproti tomu, co jsme doposud měli na evropské úrovni. Už zde bylo zmíněno také to, že pokud by nějaký členský stát chtěl vytvořit lepší podmínky, a potom by to eh, nebylo zakázáno a bylo by to možné. Je rozhodující to, že tento návrh představuje kompromis, dobrý kompromis. Letecké společnosti nebyly samozřejmě nadšené, museli by udělat změny, pokud bychom to schválili. V každém případě jsme ale zde udělali důležité kroky, pokud jde o celoevropskou působnost. Z tohoto důvodu jsem naší politické skupině dnes eh, radila, abychom zítra odmítli usnesení a hlasovali eh, tedy pro toto nařízení. Protože pokud bychom usnesení zítra schválili, potom by eh, zůstal status quo a ten je horší než to, co se v návrhu navrhuje. Mnohokrát děkuji a teď na dvě a půl minuty pan Kramer. Kolegen. Pane předsedo, kolegové, kolegyně v roce 2009 došlo ke katastrofě, k letecké katastrofě v Buffalo. Ehm, přišlo tam o život 50 lidí. Letadlo spadlo. Oba piloti usnuli spánek byl slyšet eh, v černé skřínce. A eh, přitom se říká eh, v USA, že, nebo přitom jsou v, pra, v USA pravidla práce maximálně 9 hodin, a práce v kombinaci s pohotovostí 15 ehm, hodin. Ve Velké Británii také došlo k, podobnému, k podobné kauze. Usnuli piloti, naštěstí se nic nestalo. My zde máme nařízení 216 roku 2008. A komise chce stanovit letovou pohotovost a letovou službu s ohledem na eh, vědecké poznatky. Ale vědecké poznatky, které mám k dispozici já, ukazují, že 10 hodin je maximum eh, pro bezpečnost. Proč, pane Kalasi, navrhujete 11 hodin? Protože z východní Evropy do USA to trvá 11 hodin. A tak letecké společnosti potřebují tři piloty znamená to eh, o euro 50 více na jeden lístek. Myslím si, že eh, neznám nikoho, kdo by chtěl ušetřit euro 50 a 11 eh, hodin se klepat strachy, že piloti usnou je nutné, aby prioritou byla bezpečnost cestujících teď jste sem přišli eh, s takovýmito špatnými kroky a chcete získat většinu parlamentu. To není akceptovatelné. Co se stane, kdy se bude, když se bude opakovat eh, tragédie z minulosti? Ehm, myslím si, že bychom měli mít přinejmenším ty americká pravidla pokud dojde opět k nějaké nehodě, potom bude vina na vás, protože jste zde navrhl eh, neodpovídající eh, letovou pohotovost a letovou službu. Takže prosím kolegy, aby zítra také hlasovali pro toto usnesení a aby se zasadili o bezpečnost našich cestujících. Děkuji. Mr. Kramer, will you accept blue... Pane Kramere, přijmete zelenou modrou kartu od paní Meissner. Paní Meissner má slovo. Vážený kolego Kramere, Samozřejmě bezpečnost v cestovním ruchu je pro nás velice důležitá. My ve výboru hovoříme o nejrůznějších eh, způsobech dopravy, ale nemyslíte si, že bezpečnost eh, právě letecké dopravy v Evropě je velice vysoká? Kdyby tomu bylo tak, eh, jak říkáte, že neustále nějací piloti usínají, potom by určitě letecká doprava byla více nebezpečná. Zároveň nemyslíte si, že by piloti, pokud se na to necítí, neměli letět a říci to? Odpověď. Pilot něco takového říci nemůže, protože má strach, že bude vyhozen z pracovního místa. prováděcí předpisy vůbec neznáme. My jsme je neviděli, ale o tom bychom měli hlasovat. Je tam dokonce, že 12,5 hodiny by mohlo být e, možných 12,5 hodiny e, letové služby. Nejsme informováni a přitom bychom měli hlasovat. To je nepřijatelné. Já samozřejmě chci celoevropskou legislativní úpravu. Od toho vy tady jste, pane Kalasi. Nejde o to, aby členské státy každé, každý měl svou úpravu. Je zkrátka potřeba třeba eh, říci, že 10 hodin stačí. Musíme následovat to, co říkají vědci. Paní Foste. Uh, well, you, Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jménem své politické frakce chci eh, vyjádřit velké zklamání z tohoto návrhu. A jsme také velice frustrováni těmi dezinformacemi, které dostáváme k této otázce. Ano, pane Kramere, já mám dostatek informací, pokud byste nějaké potřeboval. Eh, předtím, než jsem se stala europoslankyní, jsem pracovala v tomto sektoru 25 let a vím přesně, o čem hovoříme, jaké jsou uh, Eh, tyto doby, když jsem také aktivně se podílela na odborovém vyjednávání, takže moje expertíza v této oblasti je poměrně bohatá. A chci vás ujistit, že já jsem poslední člověk, který by zlehčoval bezpečnostní aspekty a eh, zejména co se týče snahy vylepšit bezpečnost našich letišť po 9, 11. září a tak dále. Odbory, tento průmyslový sektor, eh, příslušní odborníci z NAA. Také došlo k dostatečným výzkumům s ohledem na nejnovější technologické skutečnosti. Jakékoliv, eh, jakákoliv změna těchto letových dob musí být tedy vnímána jako celkový balíček, spíše než jako nějaký ojedinělý požadavek. Tady tento balíček opatření obsahuje celou řadu vítaných snah, které by měly zlepšit naši bezpečnost. Tyto změny obecně povedou k přísnějším pravidlům než taková, která jsou aplikována v mnoha zemích, například také v Německu a ve Francii. Abych to řekla zcela jasně, tady toto nařízení určitě nebude ovlivňovat dohody vyjednávané prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Poskytne jenom regulační rámec, v jehož centru leží bezpečnost ta e, ochranná opatření se budou vždy uplatňovat a vždy tady bude snaha zajistit co největší bezpečnostní e, záruky. Závěrem bych chtěla říci, že e, britská asociace pro civilní letectví a také civilní organizace pro civilní letectví mnoha členských států a mnoho členských vlád podporují tady tuto změnu, takže já doufám, že bude zamítnuto toto usnesení. Zároveň ale také navrhuji, aby jednotlivé subjekty eh, opět sdělili svůj názor výboru pro dopravu jeden rok po uplatnění tohoto nařízení. Pane předsedo, já pocházím z, ostrovního, z ostrovní země, která velice spolehá na bezpečnost leteckého provozu, když se snažíme převážet osoby a zboží a chtěla bych zajistit, že naši cestující budou moci letět a přitom vědět, že jsou bezpečí. Proto naše politická frakce podporuje nařízení ve stávajícím znění. Děkuji mnohokrát a dále paní Vil, dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Návrhy komise EU pokud jde o letovou pohotovost a letovou službu pilotů a posádky, jsou naprosto nezodpovědné a životu nebezpečné. Pravidla, která byla doposud představená, znamenají, že je to jenom otázka času, než dojde k nehodě kvůli unavě. Už v současné době celá řada případů nehod je právě kvůli unavě. Návrhy Eh, letové služby znamenají, že bude možné v noci lítat 11 až 13 hodin, eh, i když vědci doporučí maximálně 10 hodin. Zároveň navrhovaná pravidla budou eh, umožňovat to, že pilot bude moci přistávat s letadlem dokonce po 22 hodinách, kdy byl vzhůru. Zdá se, že zde jde především o zajištění e, zisku pro letecké společnosti. Šetří se zde na personálu a na pilotech tak, aby zisky leteckých společností byly ještě lepší. Návrhy komise jdou proti jasné, jasným radám pěti různých vědeckých studií, které byly zadány agenturou komise odsunula některá bezpečnostní opatření tak, aby parlament neměl možnost vyslovit se k těmto návrhům. My proto chceme zítra e, návrh nařízení odmítnout a vyzvat komisi k tomu, aby předložila nové nařízení. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Kůn na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Kalasi. Myslím si, že je to velice emocionální téma. Bezpečnost letového provozu je naprosto nejzákladnějším právem každého cestujícího. Proto je správně, že parlament eh, ve své době společně s radou a komisí eh, vytvořil pracovní skupinu, která mohla pracovat nezávisle. Eh, Byly tam členové Evropské ehm, úřadu pro bezpečnost letectví, národních úřadů pro bezpečnost letectví a e, také byly, tam byli zástupci personálu. Nyní máme nejrůznější expertízy a ty jasně poukazují na to, jak může být maximální letová služba v noci. Došlo zde ale ke změnám. A zároveň je nutné mít na paměti eh, možnou únavu pilotů, eh, především u mezikontinentálních letů. Eh, nejde zde jenom o domácí lety uvnitř Evropy. Je nutné zajistit, aby piloti mohli odpočívat, aby například mohli odpočívat ehm, při letu v třídě business. Ve chvíli, kdy ještě zde eh, nebudeme mít jednotu a budeme říkat, že je potřeba věci na poslední chvíli změnit. Já si myslím, že to není dobře. A pan Kalas řekl 18 hodin týdně to bylo vyjednáno a cokoliv jiného eh, by představovalo riziko. Zdá se, že řešení zde je. My v každém případě chceme, aby nyní v celé Evropě platily minimální standardy, aby byla zajištěna bezpečnost eh, letového provozu, aby eh, Single European Sky, jednotné evropské nebe, mělo jednotné podmínky. A přijmete modrou kartu, pane Kune? Od pana Krámera? Víte, že Evropský účetní dvůr rozhodl pošetření, že EASA je nejlepší lobistickou skupinou pro letový provoz v Evropě. Zastupuje všechny ostatní lobbysty. To se potvrzuje zde, to se potvrzuje u jiných směrnic. EASA dostává Eh, mnoho milionů eur každý rok od daňových poplatníků. Dostávají to také letecké společnosti díky slevě na eh, benzínu. Co si myslíte o tom, co říkám? Pane kolego Krámere, já samozřejmě znám vaši politickou eh, argumentaci, která se neustále znovu a znovu opakuje, pokud jde o Eh, slevu na palivo pro letecké společnosti. EASA eh, není politicky ovlivnitelná, je to neutrální nezávislá agentura, to je třeba jasně říci. Jinak můžete tvrdit to eh, samé například o jiných bezpečnostních úřadech, o úřadech pro bezpečnost letového provozu v Německu nebo ve Velké Británii, ale tak tomu není. Tyto úřady jsou neutrální a já to zde jasně musím říci. Děkuji, slovo má pan Fleckenstein. Eh, nebo pan, eh, pan Fleckenstein zde není, takže pan Benjon. Děkuji, pane předsedo. Toto není vůbec jednoduchý eh, materiál, který zde máme a snažíme se pochopit musíme velice obezřetně přistupovat k tomu, jak se rozhodneme. Nevím, zda piloti neustále uh, usílají. Samozřejmě nikdo nechce, aby nám piloti usínali během pohotovosti, zejména my europoslanci, kteří uh, všichni létáme tak velice často. Ale v této době, kdy máme různá pravidla v každém členském státě, to není bezpečné pro cestující, není to bezpečné pro piloty ani pro palubní personál. Snažíme se tady tedy eh, uzavřít, vyplnit určité mezery a sjednotit některá pravidla. Jestliže tato pravidla zamítneme, tak to bude mhm. znamenat, že tyto mezery tady nadále zůstanou. Chceme, aby piloti přeletěli třeba přes čtyři časová pásma a nedostali žádnou dodatečnou dobu odpočinku. V Británii k tomuto žádná pravidla momentálně nemáme. Eh, aspekty týkající se únavy pilotů jsou nesmírně komplexní Nemůžeme tedy se zabývat jednotlivě těmito body, ale musíme se dívat na ten balíček jako komplex. Musíme k těm pravidlům přistupovat komplexně, snažit se naše rozhodnutí založit na expertních údajích a vědecky podložených důkazech. A vědecká, vědecké důkazy během ukazují, že eh, toto všechno je velice důležité pro bezpečnost našich cestujících i pilotů. Tato pravidla potřebujeme, abychom zajistili bezpečnost letového provozu v celé Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo paní Lichtenberger. Dvě minuty. Dámy a pánové, zazněly zde eh, některé body, které částečně vycházejí z budoucí regulace která eh, nám ale nebyla předložena při vyjednávání ve výboru. Měla bych vám nyní věřit? Eh, podle mého názoru eh, požadujete trochu moc. Dokud nebudou žádné konkrétní návrhy, žádné vyjasnění toho, jak to bude potom vypadat v praxi. Nemůžete od nás očekávat, že my se spolehneme na vaše slovo na nějaké nejasné představení eh, věcí a toho, co se bude měnit. Dokud nebudeme mít na stole něco konkrétního, nemůžeme o tom hovořit. Není čemu se divit, že toto téma eh, se projednává tak emotivně. Já chci zmínit tři věci. Za prvé, proč pro um, řidiče nákladních automobilů máme přísnější eh, pravidla a nemáme přísná pravidla pro letecké společnosti. A proč eh, z těch studií, které byly vypracovány, jsou akceptovány jenom ty studie, které argumentují ve prospěch leteckých společností. A také, proč jsou letecké společnosti tak eh, nadšené eh, z vašeho návrhu, stejně tak jako z návrhu o právech cestujících? A Únava to je něco, co eh, věda už dlouho zkoumá. Eh, práce v noci, eh, dlouhá práce a tak dále. To vede ke zvýšené pravděpodobnosti úrazů a nehod. Pokud, pane komisaři, něco takového ignorujete, potom se vydáváte velice nebezpečnou cestou. My musíme dokázat, že jednáme v zájmu občanů a ne v zájmu izolovaných nátlakových skupin, které zdá se v této věci hodně tlačí a intenzivně pracují. Děkuji. Uh, Madame Lichtenberger, will you accept blue... Paní Lichtenberger, přijmete modrou kartu od pana Leichtfrieda. Pane Leichtfriede, máte slovo. Thank you much, Mr. President. F- Děkuji mnohokrát. Paní Lichtenberger, já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych vám pogratuloval. Myslím, že to bylo usnesení zelených, které vedlo k tomu, že se stalo něco, s čím jsme nepočítali, a to, že se věci pohnuly. My jsme s tím poté souhlasili, hlasovali jsme pro a já si myslím, že je to dobře. Když se věci pohnou, co by pro vás bylo důležité? Co je potřeba, aby se stalo, abyste řekla, že uh, už se to pohnulo dostatečně? Odpověď. Tuto věc musíme zpracovat. Pokud uh, budou zohledněny všechny výsledky studií, potom já budu spokojená s návrhem. Ale pokud um, letová pohotovost a letová služba půtu hodiny budou zohledňovat jenom některé studie, potom já s tím nebudu moci souhlasit. Pokud eh, ta úprava bude jenom dobrovolná, pokud eh, se hált členským státům bude povolovat něco jiného, potom to nemohu akceptovat. Zkrátka, potřebujeme jasné návrhy. Potom s tím nebudu mít problém, ale chci to písemně. Jenom ústní uh, slib uh, velice obecně formulovaný, to je něco, co nám nestačí. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Koch. Oh, sorry. Uh, next speaker. Předseda se omlouvá. Dalším řečníkem je pan Henin. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedající. Síla letecké dopravy spočívá v její bezpečnosti a tam jde především o organizaci a přísnou regulaci. Právě díky tomu je letecká doprava nejbezpečnější. Také díky profesionalitě tisíců mužů a žen, jejichž úkoly jsou každý rok a každý den náročnější. A ten návrh komise ohrožuje bezpečnost cestujících i palubní posádky. Britská studie u 500 pilotů ukazuje, že polovina již usnula při práci a že když se probudili, tak u třetiny zjistili, že i jejich kopilot spí. Ano, je tedy třeba snižovat eh, letovou dobu a to platí i pro letušky a stevardy. Je třeba omezovat eh, počet eh, letových hodin během 12 měsíců. Je třeba omezovat kombinaci letové služby a pohotovosti. A tento parlament, jehož Eh, většina eh, se rozčiluje, když hlasuje více než dvě hodiny, bude od některých jiných pracujících vyžadovat, aby pracovali déle než 11 hodin. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Kan Kohdy Dieter Lebrecht. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl eh, poděkovat eh, celému leteckému personálu za eh, dobrou práci. Určitě přispívají k tomu, že máme v Evropě v podstatě nejbezpečnější letový provoz na světě. Je třeba ale, aby jejich práce byla snesitelná a proto Evropská komise od nás dostává žádost, aby společně s EASou vypracovali odpovídající pravidla pro eh, práci pilotů. EASA v uplynulých letech eh, spolu s komisí vyhodnili na 50 různých studií. A v jednom bodě návrh zhoršuje současnou situaci. Pokud návrh eh, komise odmítneme, potom ale návrh bude pryč ze stolu. Všechno zůstalo, zůstane u statusu quo, nic se nezlepší. A všechny věci, které letecký personál eh, správně kritizuje, eh, zůstanou eh, platné i nadále. A proto já bych byl rád, abychom se dostali ke zlepšení. Je potřeba, abychom měli celoevropské minimální standardy, na kterých se dohodnou letecké společnosti také spolu se zástupci personálu. Je třeba, aby nedošlo eh, k narušování tarifních smluv, aby tyto smlouvy eh, zůstaly i nadále. Je třeba mít eh, odpovídající limity pro letovou službu a letovou pohotovost. Zároveň je nutné zredukovat ehm, letovou službu během noci z 11.45 hodin na 11 hodin. Je dále nutné aby zde došlo k omezení eh, zatěžování eh, pilotů. Eh, je také nutné zpřísnit pravidla týkající se odpočinku. A další bod je třeba snížit celkový počet leteckých hodin za rok u, politiku, u pilotů. Já si myslím, že e, takovýto návrh by představoval e, dobré zlepšení. Pane Kochu, přijmete modrou kaltu od pana Kramera? Ve Spojených státech je, jsem smí létat 9 hodin v noci a Spojené státy nepředstavují zrovna eh, vzor. Eh, není to vzor, který by hájil piloty na úkor leteckých společností. A vy byste byl ochoten akceptovat ještě o několik hodin eh, létání v noci více pro piloty? To snad nemůže být pravda. Herr Kramer, Herr Kramer, Pane Kramere, poslouchejte mě. Eh, noční letová práce, já navrhuji 11 hodin. Eh, já si myslím, že vy zde směšujete dvě různé věci. V každém případě si myslím, že navrhované řešení je lepší než americké řešení, protože má také delší dobu odpočinku. A děkuji. Dalším řečníkem je pan Leichfried na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V současné době jsme v hloupé situaci, to říkám zcela otevřeně. Je to hloupá situace proto, že zdá se, jsme nebyli schopni dosáhnout uspokojivého výsledku pro nejrůznější strany. A před tímto rozhodnutím jsme hovořili s různými eh, zainteresovanými stranami, eh, s odborovými svazy, s leteckými společnostmi, s piloty. A na konci Nakonec eh, v podstatě eh, došlo k situaci, která není úplně jasná. Myslím si, že eh, to ukazuje také tato rozprava. Zdá se, že většina požaduje od komise, aby návrh byl ještě vylepšen. A existují různé přístupy, jak může být návrh vylepšen. Ale co se stane. Komise je proti tomu, aby bylo cokoliv změněno. A to podle mého názoru eh, byl důvod, proč výbor se rozhodl odmítnout návrh komise. A nyní náhle přicházejí nejrůznější návrhy. Teď přicházejí návrhy během jednoho týdne. Zítra bychom měli dostat od komise e-mail, ve kterém bude, budou představeny návrhy. Já myslím, že to takhle není možné. Není možné a me, za eh, tři až čtyři hodiny zítra dopoledne před hlasováním rozhodnout, jak člověk má hlasovat. V každém případě nejdůležitějším tématem je bezpečnost eh, letového provozu. Já se domnívám, že bychom zítra neměli hlasovat. Měli bychom odložit hlasování a podívat se na to, co konkrétně komise navrhuje. Pokud se nic eh, zásadního nezmění v návrhu komise. Potom já osobně také nevidím důvod, proč bychom eh, komis, návrh komise měli odsouhlasit. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Durán. Děkuji, pane předsedající. Hola. Bon. Okay. Mike. Okay ich weiß nicht ob ich in der politischen Willens Nevím, jestli jsem něco promeškal, pokud jde o a, po, postup v parlamentu, ale e, v podstatě takovéto reakce z tribuny, to jsem ještě nezažil. Možná by nám někdo mohl vysvětlit, proč tomu tak dnes je. Okay, let's continue. Uh, merci, merci, Madame Snad můžeme pokračovat. A... Děkuji, pane předsedo. Postup v rámci nějž se vysvět... vyjadřujeme neumožňuje poslancům nějak upravit nebo posílit ten návrh a rozhodně ne pomocí návrhu na poslední chvíli. Takže tady jde o to, zda ten návrh bude nebo nebude zlepšením ve srovnání se stávajícími evropskými a národními právními předpisy, které jsou velice neúplné a nedokonalé. Takže tato otázka je v podstatě takovou eh, falešnou rozpravou. My bychom si dnes měli klást tyto otázky. Jsme skutečně přesvědčeni, že po 11 hodinách nočních eh, letů bude pilot stále svěží a pohotový proto, aby zvládl všechny citlivé manévry. Myslíme si, že tomu tak bude po domácí pohotovosti, kdy vlastně třeba bude vzhůru 20 až 22 hodin. Jsme ochotni přistoupit na myšlenku, že i odpočinek přímo na palubě umožní pilotovi, aby byl tedy operativní po 16 hodinách eh, letu. Podle studií, které objednala EASA, je tomu právě naopak. Takže, pane předsedající, jedná se o bezpečnost cestujících posádky, ale i případných obětí na zemi. Nemáme právo chybovat. Pokud eh, bychom byli přesvědčeni, že se všichni vědci mílí a že nikdy nebude třeba, aby pilot nějak na poslední chvíli zatáhl, nebo letuška, aby zasáhla eh, v, plných, v plné síle, eh, tak eh, ten návrh nemusíme odmítat, ale pokud je tomu naopak, tak ho prostě musíme zamítnout a je třeba, aby se komise okamžitě pustila do práce a plně přihlédla k posledním vědeckým doporučením. Thank you very much. And just now Děkuji mnohokrát a nyní omluvte mne, ale velice laskavě bych chtěl požádat všechny návštěvníky na tribuně, aby netleskali a nerušili europoslance během této rozpravy. Toto neodpovídá našim pravidlům a zvyklostem. A nyní bych chtěl se zeptat paní Duran, zda přijmete modrou kartu paní Meissner. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Durán. Já jsem předtím ve svém projevu řekla, že to určitě není perfektní návrh a že si umíme představit vylepšení. Ale když se zamyslíme nad tím, že bychom zítra odsouhlasili usnesení a tím eh, odmítli návrh, myslíte si, že, dan v, že poté v odpovídající době bude všechno tak perfektní, jak byste si přála? Uh, a e, na druhé straně chcete skutečně a když zavrhneme zítra návrh EASY, e aby nadále e, fungovaly ty nedostatečné podmínky, jaké máme dnes? Paní Meissner, pokud jde o bezpečnost, tam opravdu nemáme právo na omyl a komise nám teď dnes na poslední chvíli předkládá návrhy, tak ať je předloží seriózně, po hlasování v němž odmítneme nařízení, pak může komise předložit kompletní návrh, který nás uspokojí. A nejde o to, aby to uspokojilo nás zelené, ale aby to uspokojilo bezpečnostní požadavky. To je prostě naše povinnost eh, takto jednat a požádat komisi, aby se vrátila k nám se seriózními návrhy, které přehlednou k vědeckým poznatkům, tak abychom skutečně učinili pokrok a aby to bylo harmonizované pro všechny a ne aby každý eh, prostě se zaměřil jenom na svoji národní situaci, protože ta bezpečnost je otázkou nadnárodní. Děkuji. And just now we will continue. Děkuji mnohokrát, budeme pokračovat v naší rozpravě a další řečník je pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Eh, vedeme tady debatu a předstíráme, že něco nutného nutné není. Komise se snaží změnit eh, nařízení týkající se letové doby palubního personálu a pilotů. Jako obvykle tento návrh je zabalen do velmi široké retoriky, která poněkud zastírá to, o co tady komise jde, a to sice, že narušuje bezpečnost cestujících a pilotů. My si musíme zamyslet nad tím, komu toto slouší e, velké asociace zaměstnavatelů a velké nadnárodní letecké společnosti to možná popírají, ale oni nebojují o zájmy svých pracovníků a komise jako vždy jim pomáhá. Komise nestačí, že podporuje monopolizaci tohoto sektoru, nestačí jim, že podporují privatizaci různých subjektů, jako třeba TAP v Portugalsku. Komise se i dalšími způsoby snaží co nejvíce zvyšovat zisky leteckých společností na úkor bezpečnosti pilotů a cestujících. A my jsme tady proto, abychom hájili zájmy našich pracujících. E, přijmete modrou zprávu od pana Henina? Ano, pane Henine, máte slovo. Ferreira. Pane Ferreiro, můžete mi říci, co si myslíte o tomto parlamentu, eh, který chce rozhodovat o životě lidí, aniž by skládal účty, a, který si ještě navíc stěžuje, se, že zaměstnanci, kteří se přijdou účastnit rozpravy, tleskají? Como disse, kolega Ena, como disse, eh, estamos habituados... Pane Henine, eh, to, co tady říkáte, já jenom opakuji. Ano, prostě my jsme zvyklí na to, že komise obhajuje určité zájmy, určité poněkud pokřivené zájmy. Ano, máme tady zástupce pracujících a asociací pracujících, kteří zde sedí na této tribuně a Oni tento návrh pozorně sledují a myslí si, že tento návrh bychom měli zamítnout. A to je právě práce, kterou my v tomto parlamentu chceme udělat a jsem jistý, že pracující v různých zemích Evropské unie náš podpoří. Děkuji a zahajuji postup ke HDI. První řečník pan Tarant, jedna minuta. Thank you. Děkuji. Já se pokusím hovořit trošku zakódovaně, eh, tomu, hovoři, tomu rozumím jenom já a pan komisař Kala. Takže eh, máme mm, tady zástupce různých subjektů a dostáváme různé odpovědi. Závisí to na pohledu, jakým se na to díváte. Komise uh, se domnívá, že společnosti dělají to, co je správné, zatímco pracující nikoliv. U řidičů jsme řekli, jasně řekli, že musí pracovat co nejkratší dobu. Myslí si komise, že v letadlech je to něco jiného než třeba v kamionech, v nákladních vozech? E, možná není tedy vhodné, se domnívá, že není vhodné piloty takto regulovat. Já se těším na zítřejší hlasování a myslím si, že EPP eh, snaží o to, abychom podpořili bezpečí. Já chci domů letět s podstřitem bezpečí a také chci sedět vedle spokojeného komisaře na dopravu. Jak tedy dosáhneme těchto rozporuplných cílů? Děkuji mnohokrát a dále má slovo pan poslanec Paška. Děkuji za slovo, vážený. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Minulý měsíc britský deník The Sun přinesl informaci o incidentu, k níž došlo na palubě letadla Airbus 330, kdy během dlouhého letu eh, bylo řízení letadla aut, vedeno automatem, protože oba piloti usnuli. Piloti se přiznali k tomuto incidentu a připsali toto selhání příliš velkému pracovnímu vytížení a příliš dlouhým pracovním směnám. V zájmu bezpečnosti letecké dopravy musíme tedy velice citlivě vnímat toto nepřímé volání o pomoc, které k nám přichází ze strany profesionálních pilotů a velice seriózně přistoupit k omezení letové služby na maximálně 10 hodin s maximální dobou pohotovosti 18 hodin. Já jsem přesvědčen, že diskuse O omezení letové služby se musí opírat o věcné, odborné a zejména nezávislé vyhodnocení pracovního zatížení pilotů a nemůže být stanoveno bez součinnosti těch, kteří během letu odpovídají za životy cestujících. Yes. You have a floor. Ano, modrá karta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych jenom chtěla opravit posledního řečníka, protože informace, které tady právě sdělil, této sněmovně nebyly správné. Eh, když toto řešila, řešil orgán pro civilní letectví, tak fakta nebyla takováto. Takže Věřím, že bude souhlasit se mnou v tom, že musíme velmi obezřetně eh, přistupovat k této věci a snažit se o vybudování jednoho z nejvíce bezpečných průmyslových sektorů. A nesmíme podléhat nějakým bezprostředním reakcím, které se neodpovídají o fakty, protože takto bychom vyslali chybný signál. Můžeme sice nesouhlasit, ale takovéto komentáře, pane předsedo, které tady činí někteří kolegové, jsou velice nežádoucí a velice neprofesionální. Jestliže eh, chcete postupovat takovýmto způsobem, tak byste se této rozpravy neměli účastnit. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři Kalašovi. Have eh, forgotten. Mr. Paška. Ano, pan Paška nejprve má slovo. Já se přiznám, že nerozumím. Eh, Děkuji, ale musím říct, že zcela nerozumím vašemu vystoupení, protože to, co jsem citoval, jsem citoval z informací, které byly oficiálně dostupné. Možná hovoříte o jiném případu, ale já hovořím o případu, který byl veřejně publikován v médiích. Takže předpokládám, že Úřad pro civilní letectví, který potvrdil tyto údaje, se nemýlil. Děkuji vám za pozornost. A ještě paní Pane předsedo, pane komisaři, já bych eh, chtěla reagovat na eh, dopis, který jsem od vás dostala. Vy poukazujete eh, na to, že výbor Um, dezinformoval média. Eh, mě by zajímalo, eh, kde, si, eh, kde berete právo na to, abyste postup výboru takovýmto způsobem kritizoval a deformoval. A ve vašem dopisu dále čteme, že se domníváte, nebo kritizujete nás za tlak lobbystů. Nicméně zdá se, že vy jste jim vystaven. Co dostáváte eh, od lobbystů? To by mě zajímalo. Jsme zde před důležitým rozhodnutím a to zásadní, co potřebujeme udělat, je eh, chránit bezpečnost cestujících a také personálu. Děkuji. Posledním řečníkem je pan Simpson. Pane předsedo, já jsem se teď přihlásil do Catch the Eye, protože eh, Tady vlastně někteří poslanci hovoří tak, že v podstatě nemají důvěru v EASu, ale ani ve své vlastní národní bezpečnostní regulační orgány. Eh, lidé tady hovoří o tom, že prostě nejsme v bezpečí, že cestující jsou ohroženi a to eh, od poslanců různých národností. A přitom faktem zůstává, že každý národní bezpečnostní orgán podpořil tento návrh. Německý, belgický, španělský, všechny tyto orgány podpořily to konkrétní nařízení. A já tedy jsem trochu znepokojen těmi dezinformacemi, které se tady šíří. Pokud jde o ty eh, piloty, Eh, usínající na letu, tak slovenskému kolegovi bych řekl, nikdy nevěřte něčemu, co se objevuje v britském tisku. A eh, pak tady bylo tedy objasněno, že vlastně to nejsou fakta, že to eh, uvedl na pravou míru Úřad pro civilní letectví. Poslední věc, co chci říct, to je klobování. Na mě se obraceli lobbysti z evropských aerolinek po mnohé roky, ale u této konkrétní věci Eh, jsem zaznamenala mnohem větší lobování ze strany odborů, zvláště ze strany pilotů, větší než od aerolinek. Poslanci si to mohou brát, jak chtějí, ale to lobování bylo skutečně intenzivní, silné. Je to jejich právo, ale nehovořme tady o lobování aerolinek. Skutečností je, že to lobování přicházelo z obou stran. Dámy a pánové, toto byl poslední řečník. Pane Kramere, vy už jste vystupoval třikrát, to není možné. Eh, takže nyní závěrečné slovo dám panu komisaři. Dámy a pánové, všichni eh, budeme čekat na vaše zítřejší rozhodnutí. Já jsem nikdy neměl rád eh, osobní urážky v politických diskusích, takové urážky, jaké tady zazněly na mou adresu ohledně napojení na lobbysty. Eh, já jsem také zaznamenal lobování především ze strany odborů, nikoli ze strany aerolinek. Pokud si vzpomenete, tak v minulém období jsem vytvořil iniciativu pro transparentnost a rejstřík zájmových stran. Nevím, zda všichni přítomní jsou registrováni. Máme tam přes 5 tisíc, zhruba 5700 zúčastněných v tomto rejstříku. Pokud jde tedy o účast lobbystů. Já samozřejmě také se mohu klobování vyjádřit, pokud to bude zapotřebí. Ale v této věci můj osobní názor je takový, že takovéto tabulky by neměly být předmětem politického rozhodování. Já nevím, co ta čísla, eh, tedy 10,45, 10,15, eh, proč by měla být předmětem politických diskusí. Skutečně by to měla být záležitost eh, pro odborníky. A pokud odmítnete tento návrh, tak já to maximálně pošlu zpět na EASu, která se v oblasti bezpečnosti těší velice dobré pověsti. Bylo to už uznáno mnohokrát. A pokud jde o ty spící piloty, e, k toho se tady mnoho z vás chytli, já jsem e, velice rád, že to tady paní Fostrová řekla, my jsme si to sami ověřovali a nebyla to pravda. Oni samozřejmě mají právo spát, tak je tomu i v nařízení. Na eh, dlouhých letech je autopilot neustále zapnutý a nemůžeme zase tady podléhat mystifikacím. Jsou prostě období, kdy musí být vzhůru a kdy mohou spát. To je také vymezeno v nařízení, takže nemůžeme mystifikovat a vyvolávat dojem, že když některý z pilotů spí, že to že to znamená, že prostě letadlo není vůbec pod kontrolou. Eh, mají, eh, nebo máme různé technické pozměňovací návrhy, které mají právě zabránit nejrůznější bezpečnostním rizikům. Také se to zkoumá po každé nehodě a já bych chtěl říci, že Evropa je nejbezpečnější letovou zónou na světě podle údajů z roku 2012 a rozhodně nechceme nějak ohrožovat bezpečnost v letectví. No, to je zhruba vše. Já si myslím, že tento návrh eh, znamená zlepšení ve srovnání se současnou situací. A samozřejmě budeme respektovat vaše rozhodnutí, jak už jsem říkal, a pokud bude to odmítat, tak to vrátíme zpět expertům. On behalf of committee on... Děkuji a nyní za výbor pro dopravu a cestovní druh, ruch požádám o závěrečná slova pana Elka Drauji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegům za tuto rozpravu. Myslím, že bez výjimky ehm, všichni toto chápeme jako velikou prioritu, všichni, kdo jsme zde přítomni. Pane Kramere, ehm, vy ehm, jakoby naznačujete, že ti, kdo budou hlasovat proti, jsou proti bezpečnosti. Kdybychom podpořili váš návrh, tak zůstaneme v rámci status quo a další, na nějaké další dva až tři roky. Takže co se týče nočních letů, tam bude maximální doba 11.45, zatímco ve stávajícím návrhu je to 11 hodin. A takto bych mohl zmínit další návrhy. Například v návrhu se říká, že celkový souhrn doby letu za jeden rok se sníží z 1300 na 1000 hodin. Týdenní odpočinek, ten se také má zvýšit. To je všechno v zájmu a k přínosu pro pracující, takže nemůžete říkat, že se jedná o nebezpečný návrh. E, závěrem ještě jedno nedorozumění bych rád vyjasnil. To porovnání, to srovnání by se nemělo dělat eh, se stávajícími regulacemi, ale spíše se stávající praxí, jak probíhá. To znamená eh, kolektivní dohody, sociální dohody. Nesmíme zapomínat na to, že řada lidí nemá dostatečné chráněné pracovní podmínky. Mám na mysli piloty a palubní personál loukostových linek, nízkonákladových společností, kteří by díky tomuto návrhu získali mnohem větší ochranu než kdykoliv v minulosti. Čili moje osobní stanovisko eh, jako zpravodaje v rámci komitologie je takové, že bychom neměli podporovat tento návrh, Nicméně plenární zasedání se rozhodne a to rozhodnutí bude respektováno. Pane Kramere, vy máte věcnou připomínku? Já bych chtěl vědět, proč pan El Kadraoui eh, hovoří eh, ve jménu výboru TRAN a vyjadřuje svoji eh, Eh, svoje osobní stanovisko a ne stanovisko výboru TRAN, který hlasoval jasně pro usnesení. I would like to eh, inform you that was... Chtěl bych vás informovat, že to bylo na základě dohody uvnitř výboru pro dopravu a cestovní ruch a souhlasil s tím také předseda Brian Simpson. Dámy a pánové, mám jeden návrh.